Nyní tady začneme zprávou pana Marinesku. Evropská investiční banka, výroční zpráva za rok 2012. Vítám zde eh, předsedu Evropské investiční banky pana Hojera. Srdečně vás vítáme. Slovo má nejprve zpravodaj pan Marinesku. Prosím.